Okay, Vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím zaujměte svá místa. Tato schůze je nesmírně důležitá a umožní nám, abychom spolu se spravodajem, panem Bulmanem, hovořili o návrhu této zprávy. A také budeme mít eh, rozsáhlou výměnu názorů. A nyní bych se chtěl ujistit o tom, že pořad jednání je schválen. Souhlasíte s pořadem jednání? Nikdo nemá výhrady? Také bych se rád ujistil, zda zápisy z předchozí schůzy 23. února, 26. února a z 2. března jsou schváleny. Nikdo také nemá výhrady. Takže jsou schváleny. A chtěl bych vybídnout eh, Roberta Gualtieriho, aby vstoupil eh, do diskuse. Dě- děkuji, Žané. Toto je velice důležité zasedání protože v parlamentu zpravodajové budou předkládat eh, návrh své zprávy. Máme zde stanovisko ECOFINu a myslím, že dnes parlament ukáže eh, svou vizi, eh, ambiciozní vizi, která současně také usiluje o to, a my se o to opravdu snažíme tím velmi nabitým pracovním programem. Je to vidět, že ze všech sil se snažíme i teď v 8 ráno ve Štrasburku eh, zajistit, že eh, Junckerův plán bude skutečně fungovat a že začne fungovat podle harmonografu, harmonogramu. Děkuji tedy ještě jednou zpravodajům, že eh, se jim podařilo za tak krátký čas sestavit takovouto zprávu. Dnešní diskuze bude velmi významná, proto abychom měli patřičné směřování, kterým se budeme moci řídit. Žáne? Tak, aby tato diskuze byla bohatá, a je nás tady, ča, je nás tady eh, hodně, eh, tak Nejdříve si tedy vyslechneme eh, zpravodaje, eh, eh, kteří, kteří vyknou hodně práce. Omezíme řečnický čas na dvě a půl minuty pro jednotlivé řečníky, aby následně zpravodaj mohl reagovat na jednotlivé příspěvky. Nemáte-li mm, dalších poznámek? Prosím, pan Fernandez chce promluvit? Děkuji vám, pane předsedo, já budu hovořit portugalsky. Já bych chtěl pozdravit všechny kolegyně a kolegy a zejména kolegu spoluspravodaje Uda Bulmana. Chtěl bych také přivítat všechny zaměstnance a poděkovat jim za spolupráci, za pomoc při vypracování tohoto prvního kroku. Je to důležitý první krok a jak říká jedno čínské přísloví, dlouhá cesta začíná vždy prvním krokem. Toto nebude tak dlouhá cesta, protože my si přejeme dokončit tuto zprávu a splnit ten harmonogram, který jsme si naplánovali, takže doufáme, že v červnu tu bude dohoda. Myslíme si, že EFSI je příležitosti vzhledem k tomu, že tu máme princip adicionality, princip komplementarity, vzhledem k tomu, že můžeme činit větší investice, vytvářet pracovní místa, pomáhat podnikům odstraňovat právní překážky a proto nemůžeme přijít o tuto příležitost. A je to také výzva. Je to výzva pro členské státy, je to výzva pro regiony a je to také výzva pro dopravu, pro samotný výzkum, který v tomto může mít příležitost proto, aby implementovali ve eh, žádná pravidla pro výzkum. My si přejeme mít důvěryhodný plán. Přejeme si, aby to byl plán, který bude úspěšný, důvěryhodný plán a proto bez jakékoliv pochyby tu zmiňujeme, že záruka, kterou tu máme, těch 16 miliard euro, by měla být bezpodmínečná a proto tu máme záměr, aby se tedy vytvořila ta nezbytná důvěra, že těch 8 miliard, které bychom tam měli připsat k rozpočtu, že budou dobře obhájeny ze strany Evropského parlamentu ten záruční fond v hodnotě 8 miliard. To je základ pro důvěryhodnost celého plánu. V našem návrhu tom návrhu, který předkládáme, co se týče vytvoření záručního fondu, se snažíme o zajištění flexibility. V návrhu komise každoročně komise, rozpočtový orgán, nebo ty, řekněme, dvě větve rozpočtového orgánu, tedy parlament a rada, by se měly dohodnout o sestavení tohoto fondu. A my si myslíme, že by proto měla existovat maximální flexibilita, maximální efektivita na vytvoření tohoto záručního fondu. Jak jsem zmínil, jedná se o 8 miliard a ta záruka 16 miliard by měla být naprosto bezpodmínečná, nezvratná a proto Evropský parlament by měl být zapojen dohledové funkci toho, na tomto plánu. Parlament by měl posílit legitimitu tohoto plánu, aniž by kdykoliv spochybnil nezbytné oddělení pravomocí, to je zřejmé, a také by se měl snažit o to, že rozhodování bude objektivní. Měli bychom se snažit o to, že nebude politika vněšována do rozhodování, do vybírání projektů a těch politických orientací. To je jedním z těch záměrů, který tu navrhujeme. Ale ta dohledová funkce je důležitá. Zapojení parlamentu do toho je důležité. Jak jsem předeslal na úvodu, nacházíme se v takové etapě, která podle eh, mého očekávání by měla být plná návrhu, ale očekávání, ale také řešení. Jedná se o návrhy, pozměňovací návrhy, a samozřejmě, že pro ně všechny by měla platit jedna podmínka, měly být proveditelné. Jsou to návrhy, které budou řešeními, která budou schudná. Návrhy, které spochybní ten víceletý finanční rámec. Takové návrhy spochybňují celý plán, celý harmonogram, který jsme si definovali, to znamená tedy červen tohoto roku. A já tedy žádám o maximální úsilí všech v tom tak krátkém časovém období jsme hodně projednali tuto záležitost a rozhodně nikdo nemůže říci, že jsme nezahájili diskuzi. Projednáváme to, zapojujeme se a zapojili jsme se a teď máme tedy nějaký čas, abychom vylepšili náš návrh, abychom dosáhli koncenzu. A ještě jednou chci poděkovat za tu společnou práci, kterou jsme vykonali až dosud, konkrétně s kolegou Bulmanem a myslím si, že tu máme všechny možnosti pro to, aby ten ten plán, o kterém si přejeme, byl úspěšný a že který bude úspěšný. Děkuji. Merci, José. Děkuji. José Fernandez. Nyní Udo Bulman. Good morning, Chess. Good morning. Uh, Dobré ráno, paní předsedové. Dobré ráno, dámy a pánové. I já budu hovořit svým mateřským jazykem. Chci se připojit eh, k těm všem poděkováním Jose Manuela těm všem, kteří nám pomohli tento projekt tak rychle spustit, tak jak to bylo nutno za těchto okolností. To platí pro zpravodaje, stínové zpravodaje a zejména takhle pro ostatní služby Eh, jako jsou překladatelé, kteří nám umožnili vše připravit tak rychle a eh, dát to k dispozici všem, kteří nám s tímto pomáhají při přípravě tohoto produktu. No a samozřejmě pak v neposlední řadě děkuji také Jose Manuelovi, který svým vždy přátelským způsobem předložil své body a dostal nás tak na správnou cestu. Portugalci, eh, Jose Manuel to ví, jsou eh, zdatní mořeplavci, mají dobré mapy a jistě s nimi dosáhneme cíle. O co jde? Dost často říkáme, že tento investiční plán je nadbytečný. Každý evropský parlament vždy čekal na nějaký takovýto návrh. Teď tedy se zdá, že ten návrh přichází od Junckerovy komise. Je potřeba investovat do vlastní budoucnosti. A všechny zúčastněné výbory zde v parlamentu teď udělají vše, aby to co nejefektivněji a co nejrychleji prosadili. Na začátek je zde však určité zklamání, ale to zklamání vyřešíme. A e, doufejme, že to nebude trvalé zklamání. Členské státy, a toho litujeme, E, zatím se neřídí, bohužel, tím návrhem komise, tímto pozváním komise a sami zasahují různým způsobem do spolufinancování a celý ten systém zpomalují. To je zejména smutné proto, že tento fond zejména pracuje jaksi s pákovým efektem a bylo by e, lepší, kdyby i členské státy do tohoto, fondu přispíva, do tohoto fondu přispívaly, protože on by pak měl ještě větší pole působnosti. Všem eh, zatím jsou to čtyři členské státy, eh, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, kteří říkají, že nebudou dávat nic do tohoto fondu, ale budou pracovat na eh, platformách, ať už na té střední úrovni nebo na různých úrovních národních investičních bank. Což vítáme, a doufáme, že něco podobného budou dělat i všechny ostatní členské státy. Ale zároveň nám toto říká, že ta spolupráce mezi fondem EFSI a místními, tedy regionálními, národními, podpůrnými bankami a různými platformami e, soukromých poskytovatelů, ale i veřejných poskytovatelů, že ta spolupráce bude a je extra důležitá. Takže to je první bod pro kolegy z výboru Ekon. Bude potřeba dát si pozor na to, aby ta spolupráce fungovala co nejlépe. Co to znamená? Just retour nesmí existovat. Nesmí docházet ani k renacionalizaci eh, tohoto fondu. Ta kritéria musí být evropská. A přesto musí být možné, a to vědí regiony, to eh, vědí členské státy, že je potřeba se moci spolehnout na co nejlepší spolupráci a je potřeba, aby i partneři v regionech a členských státech participovali na eh, té záruce Evropského fondu. A na tom bude potřeba zapracovat a najít nějaké inteligentní řešení. A připravit k němu také příslušné návrhy. Například chceme, aby eh, investiční výbor, který se pro toto předpokládá, Eh, ověřoval kvalitu produktů, jejich zralost a jejich praktičnost. Aby to odpovídalo tedy té evropské záruce, která by pak mohla pokračovat dále. Za druhé, eh, chceme zajistit, že eh, toto budou kvalitní investice. Shodnu se s Jose Manuelem na tom, že nechceme financovat nic, co už financováno je. Nechceme financovat nic, kde už jak si máme k dispozici dostatečný kapitál z trhu, ale chceme naopak financovat jakousi dodatečnou finanční pomoc. A to musíme vyhodnotit. Samozřejmě nikdo, eh, nikdo neříká, že to musí být ty nejriskantnější operace. Eh, které jsou na trhu, ale mohou to být ty rizikovější operace, ano, které zajistí eh, pokrytí mezer, které máme na investičním trhu, jako je například pokrytí širokopásmového internetu, různá podpora malých a středních podniků, modernizace energetických infrastruktur, investice do energetické účinnosti a tak dále. Takže eh, nikoho asi nepřekvapí, že u článku 52a hovoříme o investičních kritériích pro vysoké riziko, pro adicionalitu a pro jaksi celohospodářskou rentabilitu. Za třetí, jak se ten fond financuje? Financuje se e, tak, že je navázán poměrně výrazně na kompetence Evropské investiční banky. V článku 4 se hovoří o záruce ze strany EU. Bude potřeba mobilizovat příslušné objemy peněz. Evropský rozpočet je ručitelem a je i tím, kdo nese rizika, ať už tedy v podobě first loss a nebo jiných záruk. Ještě jednou říkám, kolegové, plné hospodářské riziko leží výhradně u rozpočtu Evropské unie. Eh, pane velevážený předsedo, dovolte mi určitý experiment. Na e, konci zasedání mi třeba zkuste dát peněženku všechny karty a e, Dovolte mi vybrat vám všechno z účtu, z úspora, z penze a já to investuji. Jose Manueli, můžeme to udělat i s tebou. Co byste mi řekl, kdybych já vám řekl něco takového? Tak by se řeklo, ano přátelé, věříme vám, známe vás, eh, nikdy jste nám nezalhali, ale kdo bude řídit ty investice, kdo se tím bude zabývat, kdo to bude kontrolovat, aby eh, to probíhalo probíhalo řádně. Samozřejmě my vám věříme, ale chceme vědět, jakým způsobem budete s penězi nakládat. A to je přesně ta situace, ve které jsme dnes, kolegové. Nikoho tedy nepřekvapí, že Evropský parlament v této situaci eh, říká, že udělá všechno, aby ta záruka fungovala. Ale samozřejmě před voliči, před daňovými poplatníky Evropy potřebujeme mít k dispozici pár záruk, že to vše bude fungovat tak, jak si to mi představujete. To je ten důvod. Nejedná se o hybris, nejedná se o naše ego, jde o podklad pro zodpovědnou politiku. To je ten důvod, proč uh, hovoříme o té, demokratické, uh, o té demokratické záruce. Chceme samozřejmě systém, který bude fungovat, ale musíme umět také reagovat, až se bude vybírat ten management tohoto fondu. Chceme vědět, kteří odborníci eh, tady v tom budou rozhodovat a budou konzultovat. Samozřejmě nechceme nahrazovat jiné instituce, chceme pomáhat. A myslím si, že nepřestřelujeme. Myslím si, že přesně plníme své povinnosti. Děkuji. Merci, alors. Děkuji. A nyní předáme slovo těm z vás, kteří si přejí promluvit, abyste mohli reagovat na to, co vedl pan zpravodaj eh, Fernandez a Bulman, paní Gurdia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že po té, co jsem si vyslechla oba dva zpravodaje, tak asi k tomu nemám příliš co dodat. Od počátku probíhala opravdová spolupráce mezi oběma zpravodaji a členy této sněmovny a v průběhu dní jsme mohli projednávat eh, všechny ty myšlenky z rozpočtového hlediska a za socialisty mohu říci, že velká část těch důležitých myšlenek byla již převzata do návrhu, který jak Udo Bulman, tak Jose Manuel tady předkládají. Jose Manuel hovořil o flexibilitě. Pane předsedo, my pracujeme na rozpočtu a víte, že to je slovo, které nejčastěji opakujeme, protože samozřejmě od samotného počátku nemůžeme vědět, jak to bude v budoucnosti. A když jsme hovořili i o finančním rámci, který je nyní eh, platný, tak jsme vždy hovořili o flexibilitě, abychom se mohli adaptovat na nezvyklé události. Samozřejmě, že v tom Junckerově plánu se, s ním se nepočítalo, že vůbec někdy bude existovat. Proto potřebujeme všechny možné nástroje pro flexibilitu, abychom ho mohli financovat. A to je jedním z těch návrhů, který leží na stole. A co musíme tedy rozhodnout dnes o tom, jak eh, tedy do toho zapracovat Horizont a CEF. To jsou návrhy, které nás stály velkou práci, které stály velké financování a tedy dnes musíme rozhodnout, jak to s nimi bude v budoucnosti, jak financovat ten záruční fond eh, jak to bude s tím rozpočtem pro Junckerův plán. Prostě musíme se škrtat tyto programy. A my říkáme, že to není zapotřebí, protože co je tu zřejmé, je, že z tohoto návrhu vyplývá, že záruka, která je vlastně základem Junckerova plánu, záruka není ohrožena a to je to první sdělení, které bychom měli velice jasně sdělit. To se nespochybňuje. A navíc mnohé z těch návrhů jdou tím směrem, že ta záruka 16 miliard je již v rozpočtu a že ať se stane, co se stane, pokud bude zapotřebí z té záruky vytáhnout nějaké peníze, tak to tam bude. Nicméně dnes ještě nevíme, co se stane s rozpočtem v roce 2017. Může se stát, že nějaký program z různých důvodů nebudeme moci vykonat tak, jak jsme předpokládali, tak, jak se to stalo z, eh, v roce 2015. Máme tu 490 milionů v programu ITER, které nebyly rozpočtovány. Proč je třeba seškrtat peníze z Horizontu 2020 nebo z CEF, kdy jsou tu jiné možnosti? A navíc, jak tu zaznělo na úvodu, jsou tu nástroje flexibility, máme určitou marži v kategorii 1A, která nám může pomoci financovat tento projekt. Takže já si myslím, že z rozpočtového hlediska to sdělení je klid, návrh je naprosto obhajitelný, je z technického hlediska schůdný a rozhodně se tu eh, neohrožuje eh, rozpočet ani Evropské investiční banky, co se týče výkonu. Ano, teď může probíhat interní debata, ale rada má také měsíc a půl, aby se podívala pomalu na to, co se projednává tady v parlamentu, protože rada si musí uvědomit, že musí s parlamentem tuto zprávu vyjednávat. Merci. Děkuji. Je zapotřebí přesvědčit radu, to je pravda. Pan Lunes. Um, Děkuji, pane předsedo. Eh, ze všeho nejdříve pan Ashworth bohužel nemůže dnes přijít, ale hovořil jsem s ním eh, velmi detailně o EFR a určili jsme si i pozici ECR. Buďme upřímní. Ta investiční mezera v Evropě je v první řadě výsledkem naší nedostatečné konkurenceschopnosti, takže eh, já se pokusím omezit se na Eh, ty dvě a půl minuty a jenom na některé body. Vzhledem k tomu, že čelíme nedostatku konkurenceschopnosti, je důležité, abychom si uvědomili, že složka EFSI nemůže být alternativou strukturálních reform a rozumného veřejného financování ehm, v členských státech. Což pro nás znamená, že můžeme uznat, že je to skutečně výjimečná situace, jak se řeklo, a výjimečná situace si žádá výjimečná opatření a podle našeho názoru by to měla být dočasná opatření. Proto my jsme ochotni hovořit o EFSI a o investiční složce, ale bylo by zvláštní mít nějaký trvalý nástroj, prostřednictvím kterého máme eh, čelit té investiční situaci, jaká je v Evropě dnes. Kromě toho, že, to, že tento fond bude dočasný, Možná bychom tomu fondu měli říkat ne EFSI, ale EXI, protože to je záruka. Pakliže chceme, aby v těchto projektech participoval i soukromý sektor, a myslím si, že to chceme všichni, chceme, aby i oni byli aktivní, tak musíme nezávisle vybírat projekty podle jejich zásluh. To je naprosto zásadní. Politizace této věci by soukromý sektor odradila od investování do těchto fondů. Proto se těšíme na další debatu na toto téma a upřímně řečeno se nám moc nelíbí kritéria jako například geografický spread peněz a nebo e, role různých řídících orgánů, to budeme muset ještě, e, ještě probrat a ta hlasovací práva například, která mají mít členské státy, které se na těch fondech budou podílet a tak dále. E, asi ten nejdůležitější bod je, že pro nás je zásadní, aby EFSI nepodkopával dohody o eh, MMF. Samozřejmě respektujeme evropský rozpočet, ale e, musíme řešit i otázky základního a základového výzkumu, takže na to nás jistě čeká ještě debata. Děkuji, pan Mirsen. Thank you, thank you, chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jen takové dvě či tři připomínky, které bych tu chtěl stručně nadnést. V první řadě myslím si, že by se měl klást důraz na otázku eh, zodpovědnosti a na transparentní rozhodovací proces. To je zásadní pro řádné fungování tohoto fondu. A ještě bych chtěl zdůraznit, že jakékoliv vnišování politiky do výběrového procesu projektu, to je něco, co by tu mělo jasně zaznít. A navíc e, řádně vykonávat demokratickou kontrolu, zejména zabraňovat špatnému fungování institucí, které jsou zodpovědné za implementaci tohoto fondu. A ještě v tomto smyslu jsem hodně proti jakémukoliv jmenování členů toho investičního výboru přímo politiky. Samozřejmě je třeba vykonávat kontrolu a mít tu systém, kdy si vyslechneme kandidáty, ale závěrečné rozhodnutí vykonávají členové řídící rady. To je taková řádná rovnováha mezi tou demokratickou kontrolou a tedy jmenování na základě eh, kompetenci. A ještě za druhé, co se týče té záruky. Můj názor je takový, že flexibilita, která se objevuje v této zprávě eh, parlamentu, ta je vítaná, také to ostatně zaznělo předřečník, ze strany předřečníku Ovšem, odkud budou pocházet ty zdroje Kando ročně, aby to negativně nepoškodilo ty probíhající projekty? Tady chci zdůraznit, že těch 8 miliard musí být dáno k dispozici takovým způsobem, který bude důvěryhodný, který nic nespochybní, že tu nebude způsob, aby soukromí sektor nebo finanční trhy mohl nějak spochybňovat, jakým způsobem se dali k dispozici ty prostředky. Takže to je těch 8 miliard a ani o kapku míň. A pan Bulman řádně zmiňuje účast členských států. V této fázi ano, oni se neúčastní a podle mého názoru je to také proto, že je tu příliš malá pobídka ve prospěch té účasti členských států přítomnost v řídící radě, hlasování. A, a to jsou pobídky, které nejsou tak lákavé pro členské státy, aby se zúčastnili, třeba s tím něco udělat, nějak na tom zapracovat, aby se účast zvýšila. Děkuji za pozornost. Merci. Děkuji vám. Plac. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat eh, všem zpravodajům za dobrou práci. Tím tedy myslím zpravodaje a stínové zpravodaje. Pane předsedo, já si myslím, že investoři ve finále nepotřebují politizované procesy, potřebují jistotu plánování a právní jistotu. A proto si myslím, že v určitých oblastech přes tu dobrou práci, která se zde odvádí, je potřeba věci ještě vylepšit. To například platí pro nezávislost těch investičních výborů a praktikabilitu těch projektů a vypisovaných řízení. Pakliže budeme mít příliš dlouhý seznam kumulativních poplatků, naházíme tím pouze klacky do cesty celé věci a pak si můžeme vlastně říkat, které projekty by to tedy všechno vlastně splnily. Myslím si, že se musíme zaměřit na kvalitu a hospodářskou udržitelnost projektů. Kromě toho, Považuji za zásadní, abychom nevytvářeli nové byrokratické problémy tímto fondem. Eh, samozřejmě eh, reporting, povinný reporting má svůj smysl, ale musíme se ptát, k čemu to vlastně je. EFSI eh, e a EIB musí být zodpovědné za jakékoliv výsledky tohoto pro- programu a není možné pouze vytvářet nové a nové požadavky. To nemůže být e, v ničím zájmu přece. Také se ptám sám sebe, zda e, je skutečně nutné vždy vypracovávat studii dopadu, e, pakliže tedy hovoříme zejména o efektivitě a praktikabilitě. Pakliže nějaký projekt je dobrý a hospodářsky smysluplný, a to musí být zhodnoceno u výběru projektu, pak bude tento mít automaticky pozitivní dopady na eh, trh práce. No a nakonec mi dovolte vyjádřit skepsy eh, vůči tomu poradenskému hubu a podobným hubům. Pakliže hovoříme o nákladech eh, a o úkolech, tak pakliže budeme mít nějaký takovýto informační uzel, bude tento zavalen otázkami a neudělá vlastně nic. A musíme také vyřešit otázku, kdo bude mít k poradenství přístup. Ve finále chceme kvalitu, ne kvantitu. Děkuji. Merci. Děkuji, pan Zaný. Děkuji vám, pane předsedo. Původní návrh obou dvou spoluspravodajů představuje nepochybně kruček vpřed oproti tomu, co předložila komise. Nepochybně je to pozitivní, je dobře zaměřit se více na jednotlivé charakteristické rysy eh, projektů, hodnotit jejich rizika, eh, nově definovat malé a střední podniky, protože v tom původním návrhu ta definice byla příliš obsáhlá. A také jsem ocenil učinil kroky vpřed eh, ohledně eh, zprávy a řízení a větší eh, demokratickou zodpovědnost. Ale potřebujeme ještě více transparentnosti, zejména v samotném působení, v činnosti fondu na všech provozních úrovních fondu. Tak jak já chci se přijat ke, se svým skepticismem vůči tomu poradenskému hubu. Tam má být 110 milionů eur a nevím, mm, jakou přidanou hodnotu e, tento projekt má vůbec přinést. Co se týče pozměňovacích návrhů, které přednesu já osobně, chtěl bych poukázat na to, že nejsou ještě úplně jasná kritéria investic a to bude velice důležité zajistit. Co se týče zdrojů. Podle mého tento eh, postoj má nějak zaručit tu eh, záruku, ale na druhé straně by to byla přílišná jistota s ohledem na rozpočet a také s ohledem na investory, kteří budou investovat do projektu. My chceme, aby se nově vytvořila rovnováha mezi fondy, které jsou dedikovány infrastrukturním fondům a prostředky, které jsou e, určeny pro malé a střední podniky. Byli bychom rádi, aby malé a střední podniky byly více zhodnoceny protože ty jsou motorem růstu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Také se musíme zaměřit na ty projekty, které přinášejí eh, hospodářské eh, přínosy. A to jak ve střednědobém, tak v dlouhodobém horizontu. Je tu také nebezpečí socializace ztrát a privatizace zisků. Na to se také musíme zaměřit, abychom takovému to obchodování zamezili. Merci. Děkuji. Pan Poget? Já Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci zaměřit na otázku financování tohoto nového nástroje. Eh, rád bych eh, na začátek řekl, že souhlasím s dalším budováním projektu v rámci soukromoveřejných partnerství do příštích let a říkám také ano tomu časovému harmonogramu. Já si myslím, že tento projekt se eh, v podstatě začne vyplácet až na začátku příštího rozpočtového období, protože si nemyslím, že by, situa- že by instituce byly schopné něco takového to eh, rychle odsouhlasit. Ale bylo by to záhodno. Eh, za třetí, pan Balc hovořil o právní jistotě a plánovací jistotě. To je správné. Já bych očekával, že Komise konečně vezme iniciativu do, vlastní, do vlastních rukou a členské státy se k ní připojí. Jakým způsobem budeme do budoucna určovat plánování a zajistíme jistotu? Máme zde v některých členských státech velmi dlouhodobé procesy, staví se, já nevím, někde most, onde tunel, aniž by kdokoliv cokoliv řídil. Samozřejmě my nechceme nic blokovat, ale Chceme podporovat růst a tvorbu pracovních míst v Evropě a k tomu potřebujeme kontrolu. Poznámka k návrhu komise. Ona už v některých rozhovorech přiznala, že využíváte nejjednodušší model financování, ale to nejjednodušší není vždy to nejlepší. A e, upřímně řečeno asi nikoho nemůže překvapit, že my přemýšlíme o alternativách. Už sama komise mohla být i trošku kreativnější, e, jako to bylo v prvním a druhém programu pro konjunkturu a nebo při organizování, to bylo myslím e, v roce 2008, jiných podobných nástrojů. Tehdy kreativní byli a byli připraveni spustit věci, které například se do té doby odmítaly. Takže eh, je potřeba zabývat se tím, jak se teď nakládá s otázkou SEF, CEF, a e, já si myslím, že v článcích 18 a 19 bychom měli ještě vypracovat e, něco, ne, něco lepšího než toto, což je sice dobré řešení, ale myslím si, že existují i alternativy, které umožní ve finále lepší záruku. E, nemyslím si, že tento návrh, tak jak je teď, si zaslouží naši podporu. Děkuji. Děkuji, pan Luk. Pan Luke? Děkuji vám, pane předsedo. Když dovolíte, já rovněž prohovořím německy. Já si dělám eh, starosti eh, o to, jak se zde opakovaně zdůrazňuje ten časový tlak a že FC má být eh, provozu schopné co nejdříve, protože být pod časovým tlakem je vždy špatný předpoklad, zejména když jde o takto velký projekt. Hovoříme o více než 300 miliardách euro. A je otázka, jakým způsobem by se těch 300 miliard euro využilo, když by EFSI nebylo. Ehm, zamysleme se nad několika věcmi. Za prvé, EFSI eh, znamená také státní příspěvky a eh, přitom zatím máme v Evropě takovéto příspěvky ze strany členských států zakázány. Takže toto je potřeba mít jaksi v patrnosti. Ono se to v tom textu zmiňuje velmi stručně, ale je to tam. Je také otázka, jaká je situace na trzích, kde chceme financovat projekty. Protože velká část těch projektů má být financována soukromně a tím pádem je potřeba, aby z toho vznikaly určité profity a toho lze dosáhnout jenom v konkurenci s ostatními poskytovateli. A tím pádem e, takovéto příspěvky investiční vlastně způsobují zkreslení na trhu a celou situaci jedině komplikují. A nebo se může stát, že navrhovatel eh, toho projektu v podstatě vůbec neagituje na trhu a tím pádem se jedná o monopol. A je otázka, jestli my máme a můžeme vůbec financovat monopoly prostřednictvím vlastně státních peněz. To je kontext, o kterém se musíme nad kterým se musíme zamyslet. Za druhé, adicionalita. Pan Bulman ve svém příspěvku zdůraznil, že eh, adicionalitu prý můžeme zajistit projekty s vyšším rizikem, než jaké je na trhu běžné. Já toto upřímně považuji za trošku kontroverzní, protože vysoké riziko neznamená adicionalitu. Je to riziko, že vlastně zakládáte něco na nějakém odhadu nebo um, prostě na nejasných věcech, a pokud si toto uvědomujete, velmi často to riziko přeceňujeme, eh, přisu, eh, přisouváme mu jinou váhu v tom rozhodování, než jakou má mít. A eh, konec konců může se stát, že projekty se postupně stanou rizikovějšími, například tím, že jim může být odebráno státní financování. A tím se ta adicionalita rozhodně nezíská. Děkuji. Monsieur... Děkuji, pán Dono. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme věnovali dlouhý čas tomu, abychom pochopili, abychom pochopili, co vlastně je v tom plánu e, eh, Junkerově, co se v něm skrývá. A teď bych eh, chtěla hovořit o něčem jiném. My jsme chtěli vědět, jakým způsobem dopočty veřejné prostředky. Tento eh, plán má být zaručen finanční prostředky, které budou veřejné. Pan Fernandez hovořil o soliditě ale to pan Juncker také hovořil o soliditě té záruky. Ale také já chci poděkovat Spravdovi za to, že se zabýval flexibilitou e, ještě více než pan Juncker. E, bylo by totiž škoda, kdybychom e, neměli financování výzkumu například, a tím, tímto bychom výzkum e, ohrozili, protože jak základní, tak aplikovaný výzkum je důležitý pro Evropskou unii. Pan Juncker řekl, že nemůžeme jen tak e, vynakladat prostředky. No samozřejmě, s tím se můžeme, e, o tom se můžeme shodnout, ale výzkum je důležitý. Je to ale několik nedostatků. Je zapotřebí dále pracovat Eh, na evropských eh, vlastních zdrojích, například na daně z finančních transakcí. Mě je líto, že teď se snažíme spíše předejít této otázce. My bychom se měli zabývat eh, daní, sociální daní z CO2 a měli bychom se zabývat také bojem proti podvodům. Proč ne? Eh, ať jsou eh, eh, placeny pokuty za takovéto podvody. Je tu spousta různých oblastí, na kterým se musíme zamýšlet, abychom přemýšleli, jak získat finanční prostředky, jak zajistit tuto věc. Nejen tedy tu záruku samotnou, ale jak zajistit vůbec finanční prostředky. Pak je to otázka národních, národních banek a regionálních orgánů, které by mohly využívat takovéto finanční prostředky z fondu. Eh, ale nesmíme eh, v našich eh, uvažování poškodit financování výzkumu a také, protože se hodně hovoří o energetice a propojování, ale už se nehovoří o energetickém výzkumu například. A to je skutečně škoda, protože tím se zabývat musíme. To je, to je celý řetězec aktérů, kterých se toto týká a my jim musíme nějakým způsobem pomoct. Děkuji. Pan Levandovský. Thank you, first point on... Děkuji. První věc v rozpočtu a za druhé potom mi čas umožní o výběru projektu. Když jsem naslouchal těm prvním prezentacím Junckerova plánu, tak že je to opravdový parlament pro parlament a oni musí konfrontovat parlament s tím tedy, jak zapojit evropský rozpočet jakožto záruku. Já si myslím, že taková odlišná metodika pro to, jak tedy financovat tento plán. O to bychom se měli snažit, aspoň v rámci tedy těch finančních mechanismů bylo mi řečeno, že takto by to asi nešlo, ale to možná provokace rady, jak zajistit tedy tu záruku. Nevím, zda stojí za to to zkusit. Takže tady tou možností bylo konfrontovat parlament pod ten limit, pod ten už nízký limit, který by měl být tedy eh, vydán a snažit se tedy přesvědčit parlament, eh, zda tedy by ta míra pro úspěšnost eh, projektu byla nějakých 15%, by byly zamítnuty. A nyní to vnímám tak, že tu nastala myšlenka hledat alternativy pro financování. Jednou z nich, eh, je to i v návrhu, je delegování těch každoročních postupů. To je dobrý, dobré východisko jako provokace rady. Každý ví, že to vede k navyšující kontrole parlamentu, ale snižuje tu jistotu a zřejmě to zabije ten eh, multiplikační efekt, ale jako východisko pro jednání to je pěkné a také to eh, komplikuje ten každoroční postup. Pak tu vyvstala druhá myšlenka o té výkonnostní rezervě a to zase vede jednomyslný postoj na radě a já se obávám, že to asi neprojde na radě, protože se to dotýká té těžce vyjednatelné oblasti 1b, což je soudržnost. A obávám se, že to tady zůstává o tom jak se kreativně vypořádat s těmi eh, nezměnitelnými čísly, anebo tedy revizi té globální marže Rainer. Já chápu ten tvůj návrh, že zřejmě tady najdeme nějaký manevrovací prostor v té konečné fázi, alespoň ze začátku bychom mohli trošku provokovat radu. A tady mohli bychom diskutovat o tom, jak toho politického přání se spíše zaměřit na podnikatelské způsoby, jak vybírat projekty, ale to je zase jiný případ. Pane Kut. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych velice rád poděkoval oběma zpravodajům za tuto eh, zprávu. Opravdu si myslíme, že to je pokrok oproti původnímu návrhu komise. A v tomto smyslu se domníváme, že tato zpráva se ubírá správným směrem. Jako zelení se zaměřujeme a budeme zaměřovat na tři hlavní prvky, které jsou také hlavní prvky té zprávy, což je dobrý začátek. Je to samozřejmě řízení, zpráva a jak už kolegové uvedli, že bychom neměli politizovat selekci projektů, já s tím souhlasím, ale současně musíme mít také na vědomí, že ty peníze by měly přispět k evropské ekonomice a musíme zajistit, že budou dobře vynaloženy. Nakonec se bude jednat o to, že využíváme peníze z evropského rozpočtu a my jsme spolu zodpovědní jako kolegislátoři za evropský rozpočet, takže musíme zajistit, že ty eh, záruky skutečně dobře fungují. A zpravodajové se pokoušejí eh, posílit eh, v tomto směru řízení a to je, myslím, dobře. Potom kritéria, to je druhý bod. Samozřejmě je důležité vědět, odkud ty peníze přicházejí, ale o tom bude hovořit kolega dnes z rozpočtového výboru, takže já se zaměřím na ta kritéria. Vidím tu určitá zlepšení, ale myslím, že to je stále mnoho mezer ohledně toho, jakým způsobem jsou kritéria vyřčena. Důležité je, že investice by měly přispívat k cílům Evropy 2020 a také k makroekonomickým cílům, zejména by měly mít dopad na zaměstnanost a HDP. To jsou skutečně ta důležitá eh, kritéria a nemělo by to být chápáno jako nějaká běžná eh, záležitost. Nemě, eh, říká se, že bychom neměli přicházet z mnoha kritérií, aby to šlo rychle, ale na druhé straně máme zajistit, že tento eh, fond bude skutečně podporovat strategické projekty, takže to nějak nadefinovat musíme. Jestli je v návrhu komise něco, čemu vážně nerozumím, tak je, že mění, jak je v článku 1, tam se hovoří o třech tisíci zaměstnancích a my víme z definite malých středních podniků, že to je 50 to číslo a to vytváří obrovskou díru v článku 5, protože tam je celá řada různých kritérií plus, eh, že můžou jít do malých středních podniků, ale pokud jsou tak obrovsky definovány ty malé středníky, střední podniky, tak to znamená, že se tam vejde každý podnik. A měli bychom měly tedy mít definované ty malé střední podniky už, když bude 250 těch, eh, těch zaměstnanců, tak je to 67% všech zaměstnanců v Evropě. Tak eh, proto eh, bychom se na to měli ještě podívat, to je opravdu velký nedostatek, který tam zbyl. Děkuji. Pan Torvalds. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A Děkuji také panu Fernandesovi a Bolmanovi, myslím si, že odvedli skutečně dobrou práci. Máme zde alespoň čtyři problémy. Jedno je to, že komise se z celé věci tak trochu vyvlíká tím, že se snaží hledat různé zkratky, což nás eh, může přivést do situace, kdy nás bude někdo vydírat, tedy když se my nebudeme chovat tak, jak oni chtějí, tak oni se rozlobí a my se budeme strašně bát, že ano. Eh, druhý problém je eh, ten velice napjatý časový harmonogram. Třetí problém je nedostatek kreativity, to už tady zaznělo. Ale to, co mě působí velké starosti, je ten, abych tak řekl, primitivní způsob, jakým zdánlivě komise přemýšlí o penězích. Oni potřebují peníze jako něco velmi konkrétního. Nevím, možná by se mohli vrátit do doby Jakoba Fugera a uvědomit si, že záruky v bankovním světě vlastně docela fungují. To bylo mimochodem na začátku 16. století. Takže to skutečně není asi nic nějak extra nového nebo revolučního v bankovnictví. A k tomu ještě dodám, eh, že když se podíváme na to, jakým způsobem poskytujeme například záruky Ukrajině, což eh, je asi dobrá investice, hospodářsky za to, tak to nám zůstává v rozpočtu ty peníze a eh, záruky stačí. Takže já si myslím, že, bys, že bychom to měli ještě trošku rozvést. Komise, myslím si, musí začít přemýšlet o tom, čím do budoucna mohou zahýbat. Máme tady v pozadí vlastní prostředky, MFF, víceletý finanční rámec, a máme zde potřebu, eh, myslím, pan Bulman použil výraz, eh, učinit něco více než evropského. Ono eh, by bylo asi vhodné, aby alespoň členské státy ukázaly, že při nejmenším Evropany jsou. Já se obávám, že teď musím běžet na plenárku, abych hovořil o mořských děsech a podobných, takže budu muset skončit. Děkuji, slova pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Tady ten společný výbor by měl stanovit postoje, co se týče základních pravidel pro přijetí a schůdnost tohoto fondu. A další výbory pak zase přijdou se záměry, kvůli působnosti, budou provádět takové odvětvové diskuze. Rozhodně ale tedy bude diskuze o kritériích, o podmíněnosti, o rozdělení těch řídících funkcí a pak o oblasti zejména rozdělování projektu. Takže zacházet do detailů ehm, tady nechci, ale chtěl bych zmínit tři takové principy, které by měly být normativně zahrnuty, takže by to neměla být taková jenom obecná kritéria v té finální verzi plánu. Za prvé, hovoříme o vysoce rizikových projektech a o adicionalitě já to chápu, že to také znamená sdílení rizika. Rozhodně se tu nebude přijímat riziko nula. To ne, to by vedlo k projektům, které by nebyly schůdné anebo by byly hodně neopatrné. Za druhé, jak tu již zaznělo před nějakou dobou, ano, jde nám o udržitelný růst našeho hospodářství a přispět k otevřenému trhu, aby se tu nepodporovaly situace, nějakých eh, oligarchí nebo nějakých pokřivených ekonomik. A za třetí je třeba také odstranit eh, různorodosti na základě územnosti, ne prostřednictvím kvót, ale po- prostřednictvím určitých řádných poměřování rozhodně nějaké zjednodušené verze fondu nejsou přijatelné, že by nám řekli, jestli chcete peníze třeba i ze soukromého sektoru, tak to bude bez podmínek, protože pokud tam dáme podmínky, tak se do toho soukromý sektor nezapojí. Ale ještě hledisko Eh, tohoto výboru, který tu zastupuji. Myslím si, že dobré, co dělají eh, zpravodajové, že tu jasně objasnili, že ty kritéria adicionality nejsou ta nejlepší. A to v tom smyslu, co se týče tedy příspěvků z toho rozpočtového původu my jsme ochotni o tomto hovořit a jsme přesvědčeni, jak také řekli zpravodajové, že nástroje flexibility, s těmi se počítá i s to v tomto rozpočtu, ale ta marže pro flexibilitu by měla být dostatečná, aby došlo k přijetí tohoto fondu. Ale to nezabraňuje tomu, že bychom tu nemohli diskutovat o jiných eh, eh, o jiných eh, místech, odkud tedy ty prostředky budeme brát. Myslím si, že bychom měli být ochotní eh, o tomto hovořit a to v klidu. Můžeme to nazvat třeba doplňková kritéria, doplňkové zdroje těchto nástrojů flexibility. Rozhodně, ale tedy musí být jasné a my to sdílíme, že to nebude případ horizontu 2020 ani CEF. E. Děkuji. Děkujeme. Tak tímto uplynula první eh, hodina našeho spojeného předsedání. Pan Gualtieri nás musí opustit a pan Zalba převezme eh, jeho místo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní dáme slovo Eh, voorzitter eh, wij zijn niet erg enthousiast over uw. Děkuji, pane předsedo. My nejsme příliš nadšení s tímto fondem, já to nechci nějak narušit eh, tu vaši radost, ale pro nás se vlastně jedná o politické rozhodnutí, abychom udělali něco za stávajících okolností politických a ekonomických. Je to takový opasek té Junckerově struktuře, a nyní se tedy snažíte najít něco, co je důvěryhodné. Co se týče toho multiplikačního efektu, tady hm, to je takový jakoby nějaký duch, který tu panuje nad vším. Obáváme se tomu, že se ten fond vyprázdní, také určitá objektivní pravidla, to je třeba zajistit eh, členové toho panelu, ta otázka je ještě nejasná ohledně nich a pak jsou tu určité otázky ohledně rozvoje nástrojů, které budou inovační. To je tak, jsou to všechny věci, o kterých si myslím, že tu tak jenom vytváříme určité definice, které znějí hezky, u nějaké vládní iniciativy keynesiánského druhu, kterou se snažíme obejít krizi a vykompenzovat problémy s eurem to znamená problémy designu eura, které jsou závažné, protože postihují zejména eurozónu a ne ty země, které stojí mimo eurozónu. To znamená, vymýšlíme tu nějaký systém, který je politicky nezbytný pro tu dobrou imič Junckerova týmu. A vypadá to, že to děláme něco užitečného, ale stále je tu ještě mnoho otázek, které je třeba zodpovědět. Děkuji pane Anemansi a nyní má slovo pan Kolmer na dvě minuty třicet. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych eh, stručně zopakoval pár důležitých faktů. Hovoříme o investičním programu 315 miliard euro. A to jsou čísla, která se asi dost snadno řeknou, že ano. Eh, říkáme, že tím chceme podporovat projekty, ale musíme si jasně říci, co to znamená. Tedy, že když podporujeme projekty, tak průměrně každý projekt dostane 10 milionů euro, což není vůbec málo, podle mě, tak podpoříme 3150 projektů. A pokud bychom každý projekt financovali jedním milionem, tak už je to 31 500 projektů. No a to je velké množství projektů a ty projekty všechny musí být udržitelné, musí být hospodárné, rentabilní a tak dále. Ale podle mě to je konflikt zájmu, protože čím lépe nějaký projekt zní, tím méně je to jaksi doplňkový projekt ve smyslu FC projekt s doplňkovým financováním, protože pokud je skutečně tak, Eh, pokud je skutečně tak rentabilní, tak se asi bude financovat i bez EFSI. A já si říkám, jak se nám pro boha podaří najít toho geniálního manažera, který někde mezi třemi a třiceti tisíci projektů najde ty a vyhodnotí ty a prosadí ty, které jsou skutečně orientované na naše cíle. Upřímně řečeno, já si to dovedu představit jen stěží. A s ještě větší tíží si dovedu představit, jak to bude s kontrolou. Kdo to všechno do budoucna bude kontrolovat? My vlastně vůbec nevíme, jaká teď máme pravidla a já si vůbec nedovedu představit, jakým způsobem se budou vypracovávat, číst, zpracovávat a bude se reagovat na ty kontrolní zprávy, protože vlastně vůbec nebudeme vědět, co to máme vlastně měřit. A proto, pane Bulmane, eh, dovolte mi říci, že si myslím, že by skutečně nebyl dobrý nápad vám dávat eh, naše kreditní karty na tyto projekty. Já si tu svou s dovolením nechám. Děkuji. Děkuji, pane Komle. A nyní pan Vali. Sí, Děkuji vám, děkuji panu předsedovi, děkuji také zpravodajům. Návrh oproti návrhu komise, jak už uvedl kolega Dany, přináší mnohý pokrok, ale stále ještě se jedná o návrh, který není definitivní, takže na něm ještě můžeme pracovat. Z mého pohledu jsem chtěl uh, upozornit na následující. Musíme najít další zdroje, protože nemůžeme ochudit výzkum. Uh, a e, zjistili jsme například, že dochází někde e, k nadměrnému využívání e, peněz, neuměrnému a tak se můžeme zaměřit více na něco jiného. Musíme také předejít tomu, aby vznikl systém klientelismu, kde kde veřejné orgány budou dělat záruku nějakému soukromému projektu. Projekty, které jsou financovány v posledních letech, eh, prokazují takovéto nedostatky. Dochází k socializaci zisku a privatizaci zisku, eh, socializaci hm, hm, nákladů a privatizaci zisku. Musíme tedy najít správný způsob záruky, případně alternativní záruky. Musíme rozlišovat malé a střední podniky a inovativní startupy Eh, které také přispívají do společnosti, přispívají růstu. A od nich musíme odlišovat eh, samozřejmě klientelistické zájmy. Také musíme mít takový investiční plán, který bude úplně pomáhat, celkově pomáhat znovu nasartovat eh, eh, ekonomiku. 315 miliard eh, za několik let by znamenalo eh, přes 100 eh, miliard ročně nebo na jednotlivé země, kdybychom to rozdělili, tak je to 5 miliard na na eh, zem ročně, tak eh, je z toho patrné, o jak obrovské eh, objemy se jedná. Musíme to dobře rozmyslet. Děkuji a nyní má slovo Monsieur le Président. Pane předsedo, děkuji vám. Dovolte mi, abych přednesl tři poznámky, které odpovídají Eh, třema obavám. Ta první eh, poznámka se vztahuje k aspektu geografického eh, rozmístění. Já souhlasím s tím, co říkali kolegové ohledně nacionalizace, ale nemůžeme se zbavit cílů související se s ekonomickou, sociální a územní soudržností. A chtěl bych vybídnout eh, rozpočtový a hospodářský výbor, aby bedlivě eh, sledovali eh, také postoj výboru regionu a chování nebo postupy regionů, které jsou nyní znepokojené protože až tyto projekty budou hotové, může se stát, že budou eh, koncentrovány na velké metropole a stranou budou ponechány potřeby, eh, investiční potřeby eh, toho okraje. Takže mějme na paměti cíl Junckerova plánu. Jeho cílem je také zaměstnanost. A je zvláštní, že investice do regionů a nebo nezaměstnan, tam, kde je nezaměstnanost největší, eh, by to nebyla zmíněna. Takže pozor, neopomíjejme tento cíl, protože je to cíl související s naší soudržností v EU. Ráno se hovořilo také o využití výkonnostní eh, rezervy. Já bych chtěl eh, připomenout, že to je otázka, která se týká také regionální politiky. My jsme vyjednali eh, za posledního funkčního období otázku této výkonnostní rezervy a to v návrhu rozpočtu a to naše vyjednávání opravdu bylo nesmírně obtížné. A já teď nevím, jak bychom jen tak, bez jakýchkoliv opatření, mohli, mohli uh, uh, tyto uh, závazky uh, ponechat uh, stranou. Je zapotřebí více kontroly, více transparentnosti, a v tomto smyslu budeme předkládat pozměňovací návrhy. Jde o to, aby nedocházelo také ke střetu zájmů mezi těmi, kdo mají přijímat rozhodnutí a mezi soukromými investory. A už jenom poslední poznámku, to je problém, který uvidíme v průběhu e, času, protože teď je tu e, legislativní postup, kterým se... Děkuji přerušuje eh, předseda. Komise postupuje dál a my někdy máme pocit, že ta rozhodnutí jsou přijímány, přijímána s členskými státy a eh, naše rozhodování tam má malou váhu. Děkuji a nyní má slovo paní Bez mikrofonu. Thank you. I, I... Děkuji. Za prvé když se vrátím k tomu, co říkal pan eh, Bulman, k tomu justre tour, a když s politováním konstatoval, že členské státy nechtějí přispívat eh, tomu nízkému základnímu kapitálu, já si myslím, že kdybychom měli příspěvek členských států k této záruce, tedy k jejímu základu, tak si myslím, že just retour by eh, bylo přijatelné. Já si myslím, kdybych byla komise, tak bych byla docela ráda, že sem členské státy nepřispívají. No a proto máme investiční platformy, kde členské státy mohou participovat. No a potom, pakliže eh, zasáhneme do národních obálek evropského rozpočtu, tak to bude vlastně to samé, protože Justre Tour eh, bude rovněž s námi a myslím si, že bychom to celé zabili. No, druhá věc co se týká odpovědnosti Evropského parlamentu jakožto rozpočtového orgánu. Snažila jsem se vyjasnit si, jakou kontrolu to tady vlastně navrhujeme. A upřímně asi si to budu muset detailněji prostudovat, ale připadá mi e, to jako jakási ex ante role v kontextu té investiční strategie. Mm, to by asi bylo poměrně užitečné, protože my jsme odpovědní jako rozpočtový orgán. No a za třetí, chci se zeptat, jestli někdo zvažoval, že ty záruky, které se snad nevyužijí, by mohly jít zpět do těch programů, odkud se berou. No a za čtvrté, to už řeklo několik kolegů, e, to jsou všechny ty pochybnosti o efektivnosti těch poradenských hubů těch poradenských uzlů. V politice soudržnosti máme Jaspers, což je přesně takovýto poradenský uzel a mm, e, bylo to tuším založeno někdy v roce 2007 a dnes jasně vidíme, že absorpční kapacita a kapacita připravovat projekty, které budou muset splňovat celou řadu důležitých kritérií a které budou vyžadovat e, vstupování do nových systémů finančního inženýrství, Tedy eh, ta absorpční kapacita je omezená. Ne pouze v těch nejméně vyvinutých evropských ekonomikách, ale i v těch nejvíce vyvinutých. A já si myslím, že bychom eh, tyto poradenské uzly měli učinit spíše jaksi nápomocnými a efektivními a neměli bychom je podkopávat. No a za páté, to je komentář, který se týká slyšení Evropského parlamentu. No, promiňte, já to, já to musím zmínit. Jiní kolegové taky mluvili čtyři minuty. To je skutečně důležité. Já mám vážné pochybnosti o naší roli při vyslýchání expertů, protože my jako Ekon máme mnoho zkusen- zkušeností se slyšeními, ale jde o lidi, kteří budou zodpovědní za evropskou, jak se říká, governance, tedy zprávu věcí veřejných. Ale nejde jenom o experty. Um, je potřeba, aby odpovědnost za výběr těch správných expertů měla ta hierarchie v tom systému. E, nemusí to dělat sám parlament. Děkuji. Děkuji paní Hubnerové Thank you. Yes, uh... Děkuji. Některé vzpomínky tu již zazněly. Byla vyjádřena podpora zpravodajů. Myslím, že byly předloženo velké množství pozměňovacích návrhů. A nyní, co týče toho scénáře governance a té odpovědnosti, tak tady se asi připojím k tomu, co tu zaznělo i ze strany jiných, když uh, tady zazněla ta věta, věřte mi, já jsem bankéř, to rozhodně nevzbuzuje důvěru eh, na úrovni EU Myslím si, že to zdůrazňuje význam té role Evropského parlamentu v tom zhodnocení nařízení, které se tu navrhuje a také ty přínosy, které tu můžeme mít, pokud učiníme změny tomu, co se tu navrhuje. A myslím si, že je třeba se zabývat tou adicionalitou a pak zaměřit se také na pracovní místa, to je důležitá. A pak ta otázka, odkud to financování přijde. Samozřejmě je to otázka pro rozpočtový výbor, ale také pro ITRE. Zásadní podpora přichází tedy i pro granty, pro základní rozvoj, výzkum, ale je důležité tady činit opravdu rozlišení. A myslím si, že tady komise a rada se snaží toto nějak eh, hodit se stolu, ale je důležité se držet toho, co to bylo navrženo. I když tedy ty alternativy financování jsou také velice důležité. A ještě kolegové to také již vyjádřili ohledně toho poradenského hubu, protože je to příležitost pro to, aby tento byl opravdovou přidanou hodnotou, co se týče tedy Eh, těch lidí, kteří se eh, tady na ně obrací a chtějí podporu pro financování. Tady stále ještě nedostatečná míra pochopení, co se eh, může všechno využít prostřednictvím toho fondu a právě tady ten EIAH může být opravdovým přínosem pro EFSI. Děkuji, paní Moody. A nyní má slovo pan Karis, ale já ji nevidím, nejsem Pokud není přítomen, tak má slovo Eliza Ferreira. Bueno, gracias. I'm... Mm. Ano, děkuji. Já nebudu opakovat, co tu již zaznělo. V první řadě chci poděkovat oběma spoluspravodajům. Myslím si, že se jedná o velice důležitou práci. A za druhé, myslím si, že třeba jít i do detailu tohoto textu, protože není jednoduché nahlížet na co všechnu tu strukturu. Máme tu tam investiční výbor, poradenské středisko, řídící radu a pak přidělování jednotlivých rolí tady všem těm, abychom pochopili celý ten obrázek. Za druhé bych také ještě chtěla zdůraznit tu potřebu lépe chápat eh, tu otázku tzv. governance, zprávy. A máme tu stále ještě záležitost článku 3, kdy tedy se hovoří o té řídící radě, která by měla tedy zamyslet nad množstvím toho kapitálu, který bude vložen do fondu a poté i úvodní fázi těch strategických orientací. Toto sdílí eh, Evropská investiční banka a komise a v pozdější fázi je třeba zajistit, že ten fond a ty strategické orientace nebudou nějak zablokovány těmi silnými akcionáři, kteří budou přicházet i z uh, mimo EU, e anebo se bude uplatňovat to pravidlo just return, takzvaná právná návratnost. To je, co se týče zprávy. Pak otázka kritérií. Myslím si, že ta kritéria by měla zahrnovat i určitá, určité cíle, záměry, co se týče odstranění těch velkých nerovností uvnitř Evropy. Toto je totiž problém. V určitých částech Evropy je mnoho investic, v jiných je nemáme. A pokud uh, prostě ta rovnováha neexistuje. Myslím si, že ten záměr je tedy široko obsáhlý. A pak je tu celá řada nezávislých orgánů nebo platform, které by mohly být takovými hybnými činiteli, ale je, musí být potvrzený jinou nějakou nezávislou radou, kterou my nějakým způsobem nemůžeme vůbec kontrolovat. Um, ano, můžeme tu mít jejich slyšení těchto kandidátů, ale to fungování celého systému je tak nějak mimo naši kontrolu, řekněme, těch majitelů, když to tak nazvu, těch záruk. Takže ta zodpovědnost, která nám připadá, by měla být opravdu objasněna, abychom jasně věděli, jak to vše usadit do rámce, aby ta celá mašinérie šla správným směrem. To jsou tedy uh, ty mé hlavní obavy, ale ještě si myslím, že musíme na tento text hodně zaměřit. Děkuji, paní Kryže. A nyní uh, autorka stanoviska za výbor Trump. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poblahopřát eh, kolegům Bulmanovi a Fernandešovi, protože předkládají výtečné návrhy a opravdu platné a myslím i efektivní pro tuto debatu. V první řadě je jasný záměr Junckerovy iniciativy, to rozhodně nespochybňujeme takže i za výbor pro dopravu a turistický ruch podporujeme tedy to, aby ten projekt pokročil ku předu, protože má tady tu no, ten efekt hybné páky a mělo by to vést k růstu a k zaměstnanosti v Evropě, ale také eh, ještě ta otázka adicionality, eh, která by neměla jenom tak nahrazovat nějaké eh, prázdné záměry. Měli jsme dva investiční fondy v Evropě, CEF a Horizon 2020. A tyto bychom neměli tak nějak z nich učinit oběti, odkud vycucáme ty finanční prostředky. Nám se to v dopravě zdá jako úplně smrtelné. Skoncuje to s těmi nástroji. Určitě by to zabilo ten nástroj Connecting Europe a myslíme si, že to jde i proti záměrům eh, těchto dvou nástrojů Horizontu 2020 a CEF, takže bychom měli najít eh, jiná řešení a zaměřit se na ty body eh, v tomto stanovisku. My tam píšeme, aby tedy parlament znovu nabil té své původní funkce, to znamená hledat zdroje, v tom jsme ostatně experti, jak jsme prokázali v posledních letech s problematikou plateb, najít nějaký způsob, který bude efektivní a rozumný. Navíc tu zaznělo také, že potřebujeme záruku, to říká EIB, a ty zároky se mohou vybudovat různými a kreativními způsoby a navíc eh, také to potřebujeme nejen první a druhý rok, ale i třetí a čtvrtý rok, takže si myslíme, že je tu i větší míra flexibility, flexibility abychom to našli eh, v rámci eh, CEF již začala ta první fáze projektu a co se týče té zprávy, ano, to je zase důležité, abychom opravdu měli důležité prostředky, ale aby tu byly vybrané projekty, které budou schudné, které budou zajímavé a budou, řekněme, různorodé. Eh, takže si přejeme v tom co, co je třeba CEF, mít takové globální plány, to znamená národní plány a všechny ty projekty, které by mohly být schůdné. A pak co se týče těch finančních expertů, tady to nás znepokojuje, aby nebyli jenom finanční experti, ale aby byli také sektoriální. A pak ty pobídky pro členské státy, to už tu zaznělo, je třeba pracovat tak, aby pakt stability nebyl nějakou překážkou k tomu, k přístupu k této iniciativě. To je zásadní. Děkuji paní Ajale a nyní má slovo pan Viegas. Eh, Děkuji. Já bych v první řadě chtěl znovu potvrdit eh, ty velké rozpory, které vnímáme na úrovni GUE vůči těmto návrhům, co se týče těm formám a i samotným částkám tohoto nalezeného řešení. Nacházíme se v takové slepé uličce, co se týče likviditu investice, protože není důvěra a my si toto musíme uvědomit, abychom pochopili, že o co se tu žádá, je takové keynesianské řešení eh, veřejných investic, které by mohly efektivně odboklo, odblokovat tu slepou uličku, ve které se hospodářství nachází. A ta slepá ulička je zapříčiněna zejména nedostatkem nějakých perspektiv pro hospodářské subjekty a to je ostatně pochopitelné vždyť z tohoto hlediska a já jsem byl v kontaktu s desítkami malých podnikatelů v Portugalsku a tady ten výhled eh, kompletní liberalizace těch obchodních výměn, otevřeného trhu, úplně zběsila konkurence na globální úrovni, to rozhodně nepřispívá proto, aby tu panoval optimismus. Takže z tohoto hlediska si myslíme, že navrhnout tu nějaké tržní řešení, co se tu vlastně jedná, když trh nefunguje, je zablokován, Eh, z těch důvodů, které jsem právě zmínil, tak to prostě nevede k nějakým dobrým řešením, která by byla zapotřebí. My eh, těžko chápeme a myslím si, že stejně tak to vidí naši občané, nechápeme, jak eh, Evropská centrální banka může jít, řekněme, na nákup a dokáže mít kolosální množství veřejných prostředků, ale pak nemá prostředky na fungování, na financování takového veřejného fondu. A pak jsou tu i jiné odlišné názory, které máme. Je to ohledně celé té koncepce toho, jak funguje Evropská unie. Ohledně toho plánu tu zazněly již pochybnosti i ohledně té takzvané zprávy, governance, pak i co se týče těch záruk, aby bylo rovnoprávné rozdělování z fondů. Tady nejsou národní fondy a my nechápeme proč. Ani tady nevidíme jiné možné kritérium, které by mohlo eh, navrhnout nějaká schůdná řešení, která by zajistila opravdu opravdovou teritoriální soudržnost, kterou si přejeme. A co se týče toho modelu v pozadí toho všeho financování těch struktur, veřejno-soukromých, to je také model, o kterém máme určité pochybnosti. Děkuji panu Vegešovi a nyní a paní Ježí. Uh, děkuji, pane předsedo. Také vítám navrhy a děkuji zpravodajům za tuto zprávu a podporuji celou řadu poznámek, které kolegové už přednesli. Musíme zajistit, jako ti rozhodují o rozpočtu a jak to znají členové rozpočtového výboru, že budeme mít slovo ohledně výběru projektu a jejich řízení jak už to řekli kolegové, protože to, ta řízení a zpráva jsou skutečně důležité. Potřebujeme mít také flexibilitu pro jejich financování. Také si myslím, že je skutečně důležité, aby členské státy přispívaly do fondu, aby jej posilovaly. A opět musíme se zaměřit na to, jak se eh, tím budeme flexibilně zabývat, jak to vyřešit v našem rozpočtu flexibilně. Co se týče kritérií projektu, samozřejmě, že musíme dát prioritu tomu, eh, co se týká eh, zaměstnanosti a růstu. To je jasnou prioritou. Kolegové hovořili také dopravě a energetice a já bych chtěla navrhnout ještě eh, kreativní a kulturní průmysl. A e, já si uvědomuji, že rozšiřujeme celou tu oblast, e, na kterou se máme zaměřit, ale to jsou oblasti, kde rychle dochází k růstu a e, k vytváření pracovních míst, takže bych byla proto, abychom expandovali ta kritéria pro výběr projektů. Děkuji, Zaprvé chci poděkovat všem zpravodajům, panu Bulmanovi, panu Fernandešovi, za tuto zprávu, protože po ní je ten projekt daleko jasnější a snad bude i efektivnější. O čem chci mluvit? Vážím si podpory e, cílu soudržnosti v této zprávě. Cíle politiky soudržnosti jsou velice důležité a jsou zásadní pro celou řadu států. Je potřeba o nich hovořit v kontextu projektů eh, v zemích, kde HDP per capita není na takové výši. Pokud budeme podporovat projekty pouze v eh, bohatších státech, tak zvýšíme tu propast a nesplníme cíle naší politiky soudržnosti. Nebudeme stimulovat ekonomiku, nebudeme řešit sociální otázky a tak dále a tak podobně. Kolegové, kteří mluvili přede mnou, již řekli, že potřebujeme jasná kritéria, na základě kterých budeme projekty hodnotit. To je myšlenka, kterou podporuji a podporuji také to, že ačkoliv eh, máme mít i nezávislou instituci na hodnocení projektů, potřebujeme i kontrolní mechanismy na vyhodnocování této práce. Tyto kontrolní mechanismy je potřeba posílit. Rovněž podporuji myšlenku technické podpory a poradenský hub. Je velice dobře, že eh, se škrtly ty prostředky z nástroje pro propojení Evropy. Jsme přesvědčeni, že infrastruktura a silnice jsou pro nás velmi důležité. Ehm, z tohoto cíle nemůžeme seškrtnout ani milion, natož 20 milionů. Dále no, potřebujeme finanční stabilitu, potřebujeme prefinancovaný garanční fond, to je potřeba vytvořit, a ten bude fungovat skutečně jako záruka, jako garance pro naše projekty, aby tedy tyto dostaly příslušné finanční prostředky. Dále rovněž podporuji tu myšlenku, že ze všeho nejdříve budou podporovány vysoce rizikové projekty, protože konec konců Evropa je dnes poměrně sebejistá, jsme nejlepší, jsme progresivní, ale ono to tak není. A proto je potřeba skutečně podpořit projekty s rizikem. Digitální ekonomika, výzkum a tak dále. Děkuji. Bajvere. Děkuji paní Vajdere. Nyní má slovo pan Toyer, autor stanoviska pro eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, eh, vážení předsedové, vážení kolegové. Jakožto zpravodaj eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu bych rád na tomto místě upozornil na to, že co se týká financování, tak musíme pamatovat na to, a e, to už tady zaznělo, jak složité jsou rozhovory o střednědobém finančním plánování. My, eh, rozpočtový výbor a výbor pro rozpočtovou kontrolu v minulém mandátu, tehdy jsem byl předsedou výboru KONT, měl jsem tu čest, jsme společně bojovali za to, aby parlament měl větší vliv, aby rozpočet zůstal v našich rukou, v naší odpovědnosti, aby se prostředky vy, vynakládaly lépe. No a když jsme se eh, podívali na to, kde se prostředky nevyužívají, tak eh, to bylo v podstatě vždy, kdy máme společnou odpovědnost, to znamená, kdy něco měli na starosti členské státy. No a na tomto pozadí si myslím, že by parlament jakožto kontrolní orgán měl jasně říci, že eh, prostředky na podporu inovací, technologií a tak dále, tak jakékoliv škrtání těchto rozpočtů je kontraproduktivní protože v minulém finančním období jsme se snažili tyto prostředky co nejvíce navýšit a oni se pak kvalitně také využívali. To je první věc. Druhá věc je potřeba pak také ve stanovisku výboru KONT, to bude uvedeno, zabývat se otázkou kontroly, to znamená účetnictví, to znamená eh, povinnosti podávat zprávy. My už dnes eh, se obracíme často na účetní dvůr, eh, co se týká Evropské investiční banky, oni to překontrolují, já, překontrolují. já si myslím, že u EFSI by to mělo být úplně to samé. Myslím si, že bychom měli mít právo požádat účetní dvůr o přeskoumání tohoto účetnictví, abychom pak mohli udělat ex post hodnocení použitých opatření. To musí být i nadále možnost parlamentu abychom tedy měli tuto odpovědnost vůči daňovým poplatníkům a mohli říci, zda ten celkový program odpovídal nebo ne těm stanoveným cílům. To znamená, abychom měli v rámci rozpočtového kontrolního výboru a dalších struktur takové nástroje, které umožní demokratickou kontrolu tohoto programu, abychom eh, to mohli obhájit před daňovými poplatníky. Díky. Senior Toire. Děkuji, paní Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zpravodajům poděkovat za jejich opravdu výbornou přidanou hodnotu. Dnes mám pocit, že téměř všichni hledáme cesty, jak pozitivní signál a nálady jasně oznámíme trhům, tak to bude prvek, který rozjíbe Evropu možná více než těch 315 miliard euro, o kterých tu dnes hovoříme. Junckerův investiční plán je jedním doplňkovým prvkem v mozaice všech těch opatření, kterými chceme rozhýbat Evropu. Při každém takovémto kroku by pomohlo, kdybychom dostali aktuální informaci o tom, v jakém stádiu se nacházejí další prvky té mozaiky mozaiky, protože každé z těch opatření, kterými chceme rozhýbat Evropu, má dopad i na tento investiční balíček, i na naše další rozhodování, i na naše další úpravy. Například paní Hibnerová tu vyzvala členské státy, aby investovali. A přitom investování těchto zemí závisí také na tom, jak rychlí a úspěšní budeme v dalších opatřeních, které jsou zapotřebí pro celkovou synergii. Pokud by například neexistovaly daňové ráje, tak moje malá země, Slovensko, by získala dodatečné zdroje zdaní více než 4200 firm, které mají účty v daňových rájích a mohlo by více investovat i do toho Junckerova balíčku. Děkuji. Muchas gracias, señor. Děkuji, pane Manko. A na závěr Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že už velká část toho byla většina kolegy, takže bych jenom ráda dodala jednu drobnou poznámku. Chci hovořit o nebezpečí narůstajícího politického vlivu a vněšování do projektu. To e, schéma záruky je zaměřeno vysokoriskové projekty. Proto tu má být ten řídící orgán, abychom Eh, neohrozili eh, to, co se děje v EIB, v pravomoci. Eh, a potřebujeme skutečnou diskuzi o kritériích, ale měli bychom zabránit tomu, e, že to bude nějaká interference e, ze strany EIB, e, protože pak bychom ztratili u EIB ta 3 Ačka. Děkuji vám, paní pan Ještě jeden kolega by si přál promluvit, pro, pokud ne, tak si vysedneme zpravodaje. No A pokud se nikdo další nehlásí, tak bych předal slovo panu Angelovi z DG Exit. Uh, Děkuji, pane předsedo. Komise chce poděkovat eh, zpravodajům za rychle a dobře odvedenou práci. Ukazuje to, že tato iniciativa je skutečně prioritou pro parlament. Já se ve své intervenci zaměřím na ty oblasti zprávy, které my považujeme za problematické. Za prvé, pro nás je důležité, abychom si zachovali tu rychlost, se kterou jsme začali pracovat. A v tomto ohledu musíme zajistit, že ty procedury, které se budou používat pro výběr těch jednotlivých osob, budou přesně naplánovány, aby se příliš netáhly, aby se tak řeklo. Druhá věc, se týká investičních pokynů. Eh, jsme rádi, že v parlamentu je takovýto zájem o investiční politiku, nicméně eh, tento zájem se pojí s určitým rizikem. Hmm. Pokud do tohoto rozhodnutí zakomponujeme tu investiční složku, která bude zahrnovat všechny parlamentní výbory a členské státy, které to budou chtít do detailu e, probrat a popsat, tak vám garantuji, že to potrvá při nejmenším 6 měsíců anebo celý rok, než dosáhneme konsenzu o obsahu e, tohoto investičního balíčku, což dramaticky zpomalí celý proces. Takže ačkoliv chápu ten legitimní zájem, který zde máme, prosím vás, abyste pamatovali i na tento rozměr. Je to velice důležité riziko, které může ohrozit pak eh, vygenerování konečných výsledků. Dále, kritéria způsobilosti. Eh, myslíme si, že je potřeba se více zaměřit na eh, fázi přípravnou, je potřeba e, zhodnotit, zda chceme mít celkovou studii dopadu všech jednotlivých projektů, které mají být podány tomu investičnímu výboru. To je skutečně příliš přehnané podle našeho názoru. Nevím, představte si, že máte projekt, že chcete třeba financovat 25 větrných mlínů, a e, bude vám někdo hodnotit dopad 25 větrných mlínů na cokoliv. To bude trvat velmi dlouho a při, e, upřímně řečeno to příliš mnoho nepřinese. Za další, a toto je poznámka, která zazněla již ze strany celé řady poslanců, musíme zajistit, že ten příslušný investiční výbor nebude z ničeho podezřelý protože tento výbor je základovým kamenem té, tohoto celého nařízení a je potřeba, aby e, o užití těchto záruk rozhodovali experti nezávislí na komisi, na EIB, na členských státech, kteří budou zkrátka vybíráni pouze na základě jejich technických znalostí. A v tomto ohledu si děláme trošku, problém, eh, trošku obavy o tu proceduru, která se zde předpokládá, protože podle našeho názoru by tento proces vystavili rizikům politizace. My ty lidi nechceme rekrutovat, aby vytvářeli politiku nebo nové pokyny, chceme je rekrutovat, aby tuto politiku a ty pokyny implementovali. Pouze a jenom. A v tomto ohledu bychom rádi zajistili, že budou jednat pouze s přihlednutím k danému projektu a ničemu jinému. Samozřejmě všichni se shodneme, že je potřeba mít v tomto investičním výboru správný mix kompetencí. Je potřeba zajistit, že budeme mít nejenom odborníka na finance, ale třeba také na výzkum, energetiku, malá a střední podniky, na všechny ty oblasti, které budeme chtít pokrýt. A bude potřeba zajistit, že tito odborníci budou mít kolektivně eh, řádné znalosti toho geografického trhu, protože e, budeme konec konců investovat v různých členských státech, kde se situace může lišit. Nicméně musí to probíhat bez politické interference. No a e, v neposlední řadě ze strany komise my si děláme velké obavy o tu žádost eh, vyškrtnout článek 18 a 19. Eh, to asi nikoho nepřekvapí, že to říkám. Konkrétně chceme zdůraznit tři věci. Ta myšlenka toho, že bychom nechali na rozpočtovém rozhodování i rozhodnutí, jak financovat e, ten fond záruk. To je v podstatě záruka toho, že se vytvoří ještě více chaosu, než kolik v těchto výročních rozpočtových jednáních máme. Všichni víme, že nalezení nějaké marže v rámci e, e, rozpočtu na jeden rok je velmi obtížné. Dále jedna věc, které si asi nikdo nevšiml, nebo ne, nevšimli si toho všichni, ono do toho systému vnese eh, i nejistotu a ne, nepředvídatelnost pro celý evropský rozpočet, protože část našeho rozpočtu je založena na tom, že budeme mít eh, důsledné výroční programování a mnoho projektů je rozprostřeno na několik nebo na mnoho let. Eh, předně je to výzkum, takže kdybychom každý rok říkali, no my vlastně nevíme, co seškrtáme a to, co eh, podržíme, tak vám mohu říci, že všichni, kdo mají na starosti plánování, programování a rozpočtování, budou, si budou rvát vlastně hlasy a bude to znamenat velké riziko a nepředvídatelnost. No a nakonec parlament hovoří o nebezpečí pro EIB a její rating, ale upřímně řečeno, podívejme se, co to bude znamenat pro rating Evropské unie. Pakliže, když budeme poskytovat záruky na záruky záruk a nikdo vlastně nebude vědět, odkud ty záruky pocházejí. Je to samozřejmě složité téma, není to téma, které můžeme tak nějak zamést pod koberec a eh, necháme to pak na výročním přeskumu. Pokud nebudeme mít jasné odpovědi, tak nemůžeme legitimně hodnotit to, co komise navrhuje. Pokud nebudeme mít tuto jasnou odpověď, trhy budou mít nejistotu a bude to ještě větší problém pro nás z hlediska našeho ratingu. Děkuji. Indeed, Mr. Angel. Děkuji, pane Angeli. Předám slovo

Nikolas Žinotaj, já jsem eh, eh, vedoucí eh, oddělení pro nové produkty, pro projekty. Já bych chtěla především poděkovat oběma zpravodajům a také řečníkům za jejich konzistentní posilování, uznání úlohy, záruky pro EIB e v EFSI. Ta musí být nezvratná a to je jeden z základních prvků, které jsou nezbytné. Principem záruky v EFSI je umožnit Evropské investiční bance zásadním způsobem navýšit svou schopnost investovat do vysoce rizikových projektů a tím e, posilovat, eh, uvolňovat pakový efekt pro další investice. Aby to eh, investiční banka mohla podniknout, potřebuje nezbytně tuto záruku. A eh, ratingové agentury, které jsou takovými hlídacími psy, ehm, ratingu budou bedlivě sledovat, za jakých podmínek se ta záruka poskytuje. A podstata té záruky musí být bezpodmínečná, nezbytná, je to skutečně naprosto nezbytná podmínka. Za to vám děkuji, že to prosazujete. A EIB velice eh, vítá eh, také úlohu národních banek v EFSI, tak jak ji mají se hrát, ale také se, eh, je banka přesvědčena, EIB je přesvědčena, že zpráva řízení záruky, tak jak je chápana v tom návrhu, má být vedená pouze komisí prostřednictvím EIB e a je k dispozici národním bankám prostřednictvím spoluinvesticí a dalších e, iniciativách na platformách, Eh, ve spolupráci s národními bankami a EIB. Mm, v tomto je nesmírně důležité, aby byly konzistentní všechny tyto projekty a programy v rámci EU. To je totiž nejlepší ochrana proti těm eh, obavám, které kolegové eh, poslanci vyjádřili. Například je to ta oprávněná návratnost. A mm, jsou to určité Eh, určité způsoby, jak členské státy mohou využívat národních eh, banek eh, k investicím. Takže to, co jsme řekli, je velice důležité. Potom další věc, to je rizikovost. Mikrofon byl vypnut. Jak už mnozí řečníci zdůraznili, principem EFSI je umožňovat investiční bance, aby přijímala vyšší riziko přijímat vyšší riziko proto, aby vytvářela eh, dodatečnou, eh, dodatečné přitahování eh, investice z, ze soukromého trhu. A proto je důležité dívat se na to, co se děje v realitě, jaké jsou k tomu důkazy. EFSI a jeho činnost umožňuje obrovské navýšení a rozšíření iniciativ, které banky už úspěšně v partnerství s komisí provádějí. Znamená to využívání prostředků EU eh, analogickými způsoby a tak, ta, takováto spolupráce s nimi. Už k tomu byly vedeny eh, různé eh, výzkumy takovým velmi úspěšným programem, který už využívá Horizon 2020, je program Inofin eh, a to je právě eh, program pro rozvoj výzkumu a inovací. A stejně eh, Stejně užitečný je také a úspěšný program také, který se děje za rámcového programu sedmého. A mm, to je důvěra, kterou potřebujeme v takovýchto finančních nástrojích. Ty, tyto finanční nástroje nám ji mohou poskytnout tak, aby Evropská investiční banka mohla rozšířit eh, programy a aby investoři mohli také vstupovat do těchto programů, které eh, stojí až za těmi hranicemi, eh, do kterých může jít samotná EIB. A EFSI může napomáhat těmto investicím a um, zvětšovat jejich rozměry. Pak je to otázka nezávislosti vůči investicím podporovaným z EFSI. A tady Eh, myslím, že vás mohu uklidnit, protože každá, každý investiční projekt, který je připuštěn anebo je přípustný e, za podmínek záruky, každý tedy jednotlivý projekt bude schvalován způsob, který platí pro všechny projekty eh, v EIB, nebo které schvaluje v EIB, takže je to schvalováno řídícím orgánem EIB. E a to se skutečně vztahuje ke každému jednotlivému investičnímu projektu, který je takto schvalován. E, a to bude platit i pro projekty, na které se bude vztahovat EFSI. Takže ten princip nezávislosti už je začleněn do působení EIB. Garantuje se takto kvalita i technické, finanční, hospodářské a ekologické aspekty. A Myslím, že to je velice, e, velice důležité, co bych měl zdůraznit, také se hovoří o geografické roz, e, rozdělení, o e, geografické soudržnosti. To všechno je důležité při rozhodování řídícího orgánu EIB, který schvaluje každý jednotlivý projekt a jeho financování. Máme v tom skutečně velice přísné, přísná kritéria. Děkuji a na závěr předáme slovo zpravodajům, v první řadě pan Fernandeš. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za všechny příspěvky, které tu zazněly. Ještě jednou poděkovat našim zaměstnancům, zaměstnancům sekretariátu, protože tato práce byla opravdu intenzivní. A přesto, že tu zaznělo, že ten harmonogram je opravdu nabitý, tak eh, si přejeme tomuto plánu věnovat velké úsilí. Tento fond je velice důležitý a myslím si, že tu budeme mít dostatečný nezbytný čas, abychom vše prodiskutovali. Ještě chci opět poděkovat všem stínovým zpravodajům a také spolupravodaji Udo Bulmanovi eh, za účast na tak složitém úkolu, který si přejeme, aby pokročil vpřed, aby byl úspěšný. Myslím si, že Evropa se obohatí prostřednictvím tohoto fondu, navýší zaměstnanost a rozhodně tím nemá co ztratit. Musíme si připomenout, že pouze poskytneme záruku 8 miliard eur, abychom dosáhli investic, které zamýšlíme, že budou mít hodnotu 315 miliard eur. A ještě chci zmínit, že jsme do této zprávy zapracovali to, že přebytek z tohoto fondu se vrátí do těch položek, které byly tímto nej, nejvíce dotčeny, které byly seškrtány. A pak aktiv přenesené pravomoci, to je způsob, jak zapojit parlament. A je to tedy akt přenesené pravomoci, na kterém jsme se dohodli mezi Evropskou komisí a také Evropskou investiční bankou. A co se týče soudržnosti, tento fond napomáhá územní soudržnosti a sociální soudržnosti. Kde jsou nedostatky trhu, tam můžeme mít tento fond. Země soudržnosti budou mít více příležitostí pro investice a tento fond je doplňkový a může se připojit dokonce i e, na ty platformy strukturálních fondů. A kromě toho si myslím, že ta platforma, to poradenské středisko EIAH, to je velice důležité zejména pro ty nejvíce znevýhodněné regiony, zejména pro členské státy soudržnosti, protože ono to tu zaznělo, někdo spochybnil jeho funkčnost ale to poradenské středisko může pomoci strukturovat ty projekty pro ty regiony, které nemají dostatečnou administrativní kapacitu nebo zkušenost, co se týče provádění takovýchto projektů. A, a já si myslím, že je důležité pokračovat v tomto úsilí a mít tu i návrhy, co se týče tedy záruk, těch rozpočtových otázek. Zazněly tu i otázky, co se týče výběru projektu kde si opravdu nepřejeme, aby to bylo politické rozhodnutí. Ne, my chceme zapojení parlamentu, přejeme si dodat eh, legitimitu tomuto fondu. A co se týče tomu trojímu ohodnocení A, naši, náš návrh není zas tak odlišný od toho návrh eh, ko, návrhu komise, protože návrhu komise jediné, co tu činí ohledně horizontu 2020 a nástroje CEF, je snížení závazku. Horizont snižuje o 2,7 milionů a CEF tam to snižuje o 3,3 miliardy. A pak je tu ještě určitá marže dvou miliard, která se v podstatě ani v nařízení neobjevuje. A každoročně parlament i s tím návrhem komise musí se s tím umět vypořádat a hledat eh, řešení v každoročních postupech a předkládat návrhy radě. Takže my tu v podstatě máme zapotřebí dát do této zprávy záruku, ne do návrhu komise, do této zprávy záruku, která bude naprosto nepodmíněná, nezvratná a bude tedy v tomto plánu pro fond a tento fond by měl fungovat v černu a my chceme, aby fungoval dobře, proto tady vynakládáme tuto práci. A pak ta otázka Evropské investiční banky. Je zřejmé, že by nám bylo velice nápomocné, kdyby oni převzali tu záruku těch 16 miliard a parlament by na sebe převzal těch 5 miliard a role by se obrátily. To by byla tedy velká pomoc, kterou by nám poskytli a čímž bychom abychom vyřešili v podstatě naše problémy. My eh, budeme pokračovat v této práci a já tu eh, bych chtěl požádat o jednu věc, aby návrhy byly schůdné, proveditelné. Pokud to budou návrhy, které znovu otevřou víceletý finanční rámec, otevřou diskuzi, budou vyžadovat jednomyslnost na radě, tak to bude znamenat, že tedy nechceme ten plán nebo ani ten fond. A těší mě skutečnost, že jsem tu viděl opravdu konstruktivní postoje, i když samozřejmě je třeba zmínit, že investice je dobré ne proto, když je soukromá nebo veřejná, je dobrá, pokud přinese zaměstnanost, pokud povede k růstu a proto jsou dobré veřejné investice. Ty soukromé investice, to není žádný hřích. My se tu snažíme o to, aby ty finance, které existují, nebo ty projekty, které jsou schůdné, tak aby pokročily. A ještě s jedním záměrem, a tím už končím. Tento fond, kromě toho, že má podpořit investice pomoci malým a středním podnikům, tak také sníží byrokracii, sníží překážky vnitřního trhu, jak to prokazují právě ty platformy, které jsou tu navrženy pro energetickou unii, pro ta eh, interní propojení. Děkuji. Čas. Eh, děkuji, pan Fernandeši, a na závěr má slovo zpravodaj pro výbor pro rozpočet. Eh, děkuji mnohokrát. Od kolegů jsem napočítal 620 žádostí o slovo. Děkuji všem kolegům, děkuji všem kolegyním za konstruktivní návrhy a doufám, že se nám z toho podaří vypracovat zcela konkrétní návrhy, zejména až budou vaše pozměňovací návrhy předloženy. Já teď nevím, jestli mám dvě nebo tři minuty nebo kolik a mám reagovat na 26 eh, různých poznámek. Poprosím vás proto spíš o pochopení, že se v první řadě obrátím hlavně na komisi a Evropskou investiční banku, eh, které mluvili až nakonec. Samozřejmě budeme muset v příštích týdnech spolupracovat, to ano. A já mám pocit, že když bychom udělali to, co vy nám tady radíte, tak tady na příští schůzi už nebudeme mít předsedu, protože ten první odešel předtím, než nám dal peněženku, no a ten druhý a třetí se už příště jistě nevrátí, protože z důvodu toho, jakým způsobem vy ty projekty prezentujete, oni jim zkrátka nebudou věřit. A pokud se to nám jako parlamentu nepodaří, pokud neuděláme tento svůj domácí úkol, tak tento projekt zkrátka nenajde potřebnou důvěru. To je náš úkol. Poznámka k tomu načasování. Pokud to vidím správně, tak vážení zástupci Evropské investiční banky a vážení zástupci komise měli už šest měsíců, aby se poradili o tomto projektu, že ano. Jose Manuel a ostatní kolegové navrhli tuto zprávu a překladatelé pak pracovali dvojnásobnou rychlostí, aby tyto texty byly k dispozici včas. Já vám slibuji dvě věci. Já vám slibuji, že budeme jednat tak rychle a tak soustředěně, jak jen budeme moci, abychom dotlačili naše spolupracovníky a sami sebe až na hranici vlastních schopností. Ale za druhé vám hlavně slibuji, že v tomto parlamentu se vzhledem k odpovědnosti Evropského parlamentu vůči voličům nebude dělat politika urychleně. Takže my se prosím pěkně budeme radit až do té doby, dokud nenajdeme rozumný a inteligentní výsledek, protože nic jiného naši voliči neakceptují. Chceme eliminovat nedorozumění a v textu Jose Manuela i mém se říká, že všechny ty projekty doprojednáme až do konce, až do jejich posledních dopadů. A to tady zaznělo několikrát. EIB stejně tak každý projekt hodnotí a u toho hodnocení projektu bychom si dovolili i my ohodnotit, jaký bude jejich dopad na společnost. E, myslím si ale, že jsme vám toto již dostatečně vysvětlili. Samozřejmě budeme mít i do budoucna možnosti vám to vysvětlovat i nadále a budeme o tom jednat, dokud nebudeme s e, návrhy komise spokojení. Teď ještě jedno nedorozumění zde. Nikde není uvedeno, že parlament chce rozhodovat o výběru expertů. My to nechceme. Parlament chce tomu řídícímu orgánu pouze předložit jakousi listinu, kterou chceme trošku proškrtat. Eh, podle vašeho návrhu chceme tu ten seznam, jak si pouze skonkretizovat. To není politizace, prosím pěkně. A za další, rozpočet EU je jediným garantem rizika tohoto projektu. Jediným garantem. Tak a to, že rozpočtový orgán si bude rozhodovat nebo bude alespoň přemýšlet o tom, jakým personálem tento pro, pro, program vybaví, je přece samozřejmé. To není vůbec žádná politizace. Je to pouze plnění kompetencí braní věcí vážně. Eh, jsem přesvědčen, že to je jasné, ale budeme mít možnost o tom dále hovořit. Eh, co se týká těch finančních návrhů, eh, k tomu je daleko kompetentnější Jose Manuel než já a jsem si jist, že společně nakonec najdeme řešení, které bude odpovídat flexibilitě, odbornosti parlamentu a které bude naplňovat ten předpoklad eh, spolehlivosti, přehlednosti tohoto fondu a každého nového fondu. To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci. Děkuji, pane Bulmane. Myslím si, že si všichni uvědomujeme tu velkou odpovědnost, kterou na sobě nyní nese tato sněmovna. Jsou tu velká očekávání a jsou odůvodněná vůči tomuto velkému projektu a náš parlament nesmí pochybit. Často tu zazněla flexibilita, já bych tedy apeloval na to, aby tu byla flexibilita, abychom dosáhli dohod, dohody, která bude přínosná zejména pro naše občany a nyní kolem. No Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. No, velký dojem na mě učinila tato diskuze. Slibuje nám, že eh, je jasně vidět eh, úsilí Evropského parlamentu a že musíme rychle reagovat eh, na potřeby investorů, kteří zde vidí jasné nedostatky. Je tu několik výzev. Za prvé, Eh, kdy to má sobě v platnost, protože příliš často se kritizuje Evropa v tom, že eh, rozhodování v EU je strašlivě dlouhé a že jsme neschopni eh, reagovat eh, tak, jak je to zapotřebí, jak to potřebuje buď ekonomický cyklus a nebo občané. Ale tentokrát eh, mohu opravdu poděkovat a poblahopřát nám všem za to, že se nám daří tak rychle postupovat vpřed a přednášet návrhy. To je velice slibné. Druhým, druhou výzvou je eh, nepřehnat to s eh, pravidly, s úpravou. Eh, protože samozřejmě ono to všechno funguje na základě pravidel, ale nesmí být příliš moc, aby nevznikl prales pravidel, protože tak bychom nesloužili cílům, které jsme, které jsme si stanovili. A za třetí to je důvěra, to je další výzva. Protože je tu deficit v investicích a, a likvidita. Likvidity je hodně kvantitativní uvolňování ze strany Centrální banky Evropské e, umožňuje e, spoustu likvidity investorům. Takže investoři nevědí, kam s penězi a může to způsobit negativní vývoj. Takže na jedné straně je tu eh, problém spíše zájmu než eh, dostupných finančních prostředků. A to je také věc související se zvládáním rizik. Eh, takže jde o to, jak zvládnout rizika, jak zajistit důvěru investorů a k tomu potřebujeme záruku. Záruku ze strany Evropské Eh, unie, která bude doplňována a eh, stělesněna tou zárukou eh, z, investič, z Evropské investiční banky. Já jsem proto, co říkal zpravodaj, že rozpočtový výbor každý rok by měl reagovat na očekávání ale nejsem si úplně jistý, zda se to bude líbit i trhům. Na posledním jednání o opravném rozpočtu na rok 2014, návrh o rozpočtu na rok 2015, kdy eh, velice bolestně se tedy hovořilo čtyři, eh, o tom, že dostaneme o 4 miliardy více, 800 milionů více eh, a podařilo se nám stabilizovat to číslo. 25 miliard se má proplatit za faktury. A to je otázka pro investory, ty si řeknou, pokud oni nejsou schopní e, zaplatit 25 miliard za všechny faktury, o kterých věděli, že je musí zaplatit, tak co se stane, pokud budou vytvářet nějaký záruční fond? je zapotřebí najít nějaký způsob, nějaký nástroj, který nám bude umožňovat, abychom zcela jasně probudili důvěru. Já vím, že ta, ta další pravidla a čísla jsou otázkou jednání. Ale vážený pane Bulmane a vážený pane Fernandezi, e, ve vaší práci a, a, a také e, ti, kdo připravují stanoviska za další výbory, bude zapotřebí, abychom společně našli předvídatelná Eh, jasná eh, pravidla a podmínky, protože investoři potřebují mít jasno a potřebují stabilitu. Oni jsou velice obezřetní a budou ještě víc obezřetní, když v rámci jednotného trhu eh, nebudeme mít jasná pravidla. Proto potřebujeme mít jasná, stabilní pravidla, jasné, stabilní prostředí. Děkuji ještě jednou zpravodajům, sekretariátům, eh, oběma eh, výboru a dalších eh, přidružených výborů. Parlament je o to silnější, že na tomto tématu pracuje několik výborů na jednou a předkládají takto společně jednotný návrh. Tímto ukazujeme, že máme velikou schopnost přesvědčit radu o našem návrhu. A po těchto slovech bych rád ještě eh, řekl, že do čtvrtku 19. Eh, března v poledne máte lhutu provozňovací návrhy. A návrh legislativního usnesení bude předmětem pozměňovacích návrhů separátně. A podle článku 59 bych vám chtěl připomenout, že podle tedy článku 59 jednacího řádu návrhy legislativního usnesení eh, se mohou vztahovat jen eh, k přijetí anebo zamítnutí legislativního usnesení a, a nemohou jej dále upravovat. Takže teď už vám jen chci všem poděkovat za účast na zasedání. Končím schůzi.